Zahajuji plenární zasedání, které bylo přerušeno 17. června 2010. Zápis se z této schůze 17.6. a text, který byl přijat, jsou k dispozici. Nevidím žádné další poznámky k zápisu, takže zápis je přijat.